Doamnă președintă! Good afternoon, colleagues. The sitting is... Dobré odpoledne, vážení kolegové, zahajujeme zasedání. Nejprve vás informovat, že zápis včerejšího jednání je k dispozici.